A nyní požádám Lady Ashton, aby promluvila. Uh, thank you very much. Uh. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Velký potenciál nových uh, vývozních možností je na azijském trhu. Samozřejmě, kromě Eh, multilaterálních jednání je také velice důležitý, eh, důležitá možnost, jak překonávat které bariéry, které ještě existují, eh, také našim jednáním. A proto jednáme o nové generaci dohod v oblasti obchodu, které by měly být ambiciozní a měly by vytvářet nové vývozní možnosti pro celou řadu průmyslových sektorů. A to se nám podařilo s Jižní Koreou po intenzivních jednáních a to je také nejambicióznější obchodní dohoda, kterou jsme kdy dojednali. Celá řada průmyslových obětí bude mít užitek z této dohody. Především Ehm, naši poskytovatelé služeb, kteří jsou velice konkurenceschopní, budou tady mít možnost například v oblasti telekomu, dopravy, eh, stavebnictví eh, a služeb v oblasti životního prostředí. Bude to pro ně mnohem jednodušší do budoucna. Za druhé, zemědělské výrobky. Eh, Korea zruší prakticky všechny své vysoké, všechna svá vysoká cla a to dá možnost pro zemědělské výrobce, aby vyváželi eh, mléčné výrobky, víno, whisky a podobně. A eh, bude eh, to také možné zajistit zeměpisná označení původu, jako je například parmská šunka a podobné. Také celkově vzato evropští Eh, výrobci eh, ušetří jednu celou dvě desetiny miliardy eur eh, díky této dohodě. Například strojní, strojírenské výrobky ušetří každoročně velké množství peněz, které by jinak platili na clo, ale také chemické mm, výrobky přes 150 milionů eur. Naši vývozci Eh, si také posílí pozice na eh, korejském trhu. Eh, spotřebitelé každoročně nakoupí evropské zboží. Tím se stane Korea jedním z velmi důležitých trhů pro evropské výrobce. Kromě toho je také speciálně naše Eh, jednání zaměřeno na stanovení náležitých podmínek, aby tady byla lepší ochrana mm, duševního vlastnictví a aby tady byla také eh, respektována pravidla o dotacích, což bude důležité pro všechny výrobce, kteří prodávají své výrobky eh, na Koreji. Také se stanovuje jasná disciplína z hlediska bariér, například pro automobily, farmaceutické výrobky a mm, Jde o reakci na dlouhodobé požadavky, které se vznášejí ze strany evropských výrobců v této oblasti. A je tedy zapotřebí splnit všechny tyto podmínky ze strany Koreje, zatímco na evropské straně tyto podmínky se již respektují. Dále chci říci, že máme zájem na tom, aby se také Eh, eh, náležitě rozvíjel obchod z hlediska vývozu i dovozu. Je možné dále rozvíjet obchod ve prospěch eh, všech partnerů díky tomu, že se odstraňují celá díky tomu, že se respektují pravidla a že se odstraňují technické překážky obchodu. Dohoda, která byla dojednána, je opravdu velice ambiciózní z hlediska disciplíny, která se zaměřuje na eh, bezbariérový obchod. Eh, používají se mezinárodní normy, které jsou eh, používány a náš, náš průmysl upozorňoval na překážky, které existovaly pro obchod. Také je to otázka ekvivalentnosti eh, eh, jednotlivých eh, předpisů. Korea se zavázala, že než všechno stoupí plně v platnost, budou um, eh, aplikována určitá přechodná opatření, zejména pokud jde o uh, předpisy z oblasti eh, životního prostředí z hlediska uh, emisí, čili bude tady určité přechodné opatření, než se bude plně aplikovat toto pravidla. My jsme na to velice citliví z hlediska automobilového uh, průmyslu. Uh, a e, zejména automobilový mm, průmysl, zejména malá vozidla jsou velice citlivou oblastí. A i tady máme určitý prostor na přizpůsobení. Měli bychom také připomenout investice Koreji do automobilového průmyslu v Evropě. Změnila se pravidla, která se týkají země původu, e, také e, ze 40 na 45 a také máme tady bilaterální pojistky, eh, které v případě obrovského nárůstu eh, dovozu by umožnily určitá opatření. A konečně poslední bod. Eh, to není nic nového. Samozřejmě ve VTO jsou tady odůvodněná pravidla a Nejde o to vytvořit nějaké velké výhody pro výrobce vozidel. My jsme jednali. Jednali jsme o podmínkách, které nám umožní efektivně postupovat. Já bych chtěla zdůraznit velkou podporu ze strany evropských výrobců a také ze strany organizací poskytovatelů služeb, kteří velmi podporují tuto dohodu. Je důležitá dohoda a je to jasný signál naší odhodlanosti eh, dále postupovat eh, na těchto důležitých azijských trzích. Děkuji, paní baronko Eštonová. Nyní vyslechneme mluvčí jednotlivých eh, skupin. Pan Kaspary, EPP, dvě minuty. Vážený pane předsedající, Jižní Korea je třetím největším obchodním partnerem Evropské unie s obratem asi 30 miliard eur. Je tedy pro nás velmi důležitá v oblasti pracovních míst a tak dále. Nechci vám ještě blahopřát, paní komisařko, protože dohoda ještě není podepsána, ale pokud se vám skutečně podaří v době, kdy vládne krize a kdy klesá vývoz ještě tak jako nikdy v historii, pokud se vám podaří k této dohodě dospět, bude to skvělý úspěch a já bych vám ho od srdce přál. Obchodní dohody jsou často velmi sporné. A Jižní Korea je z mého pohledu jednou velkou výjimkou. Ze všech oblastí evropského průmyslu slyším dobré ohlasy. Myslím tady na strojírenství, chemii, různé poskytovatele služek a tak dále. Ještě nikdy jsem nezažil, že by k obchodním vyjednáváním přicházely tak pozitivní ohlasy. Myslím, že je to něco zcela nového, nikdo z nás to ještě nezažil. A výsledky jsou jednoznačně pozitivní, i když by si některé branže přáli více. Existuje ale i výjimka a to je stavba, eh, budova výroba automobilů, automobilů, ale i tam eh, touto výjimkou není celý obor. Myslím, že by bylo skvělé, kdybychom se chopili těch kritických bodů a projednali možné negativní důsledky této obchodní dohody v určitých detailech. Myslím, že bychom se měli zabývat Eh, různými diagnózami, analýzami dopadu na životní prostředí a tak dále. Měli bychom se také vyvarovat nedorozumění, která možná vznikají a mm, měli bychom také prosadit opatření, která navrhovala Jižní Korea. Důležitý je také monitoring netarifních překážek obchodu a myslím, že je to zcela nutné Myslím, že z dohody by Evropská unie mohla brzy profitovat. Paní komisářko, mnoho úspěchu do budoucna. Danke auch. Děkuji vám také. Nyní dvě minuty pan Kade Arif. Děkuji, pane předsedo, paní komisařko, velmi rád slyším kolegu liberála, že se shodne s komisí, což mi usnadňuje úlohu jako socialistovi. Doufám, že dnešní diskuse umožní přinést odpovědi řadám obav eh, o dopadě, dopadu této dohody vol, o volném obchodu s Koreou, zejména na evropský průmysl. Zmínil jste, zmínil jste koncenzus, ale po řadu měsíců některé odvětví, zejména automobilový průmysl, vás upozorňují na dramatické dopady této dohody. A z hlavní otázky zůstávají ještě dnes bez odpovědi. Možná chcete obětovat evropský automobilový průmysl na úkor služeb. Proč poskytovat Koreji tedy právě ty vratky cel, což jsme neposkytli nikomu ani rozvojem zemím ve středozemí? Proč jsou pravidla o zemi původu tak málo důsledná, zejména z hlediska textilního průmyslu. Proč umožňujeme takové narušení hospodářské soutěže a vytváříme takovéto precedenty? Vzem těmto rizikům jiná ještě existují a vy znáte podrobnosti. Komise tedy navrhla právě tuto ochranou klauzuli, ale tato klauzule nefunguje automaticky a bude velmi těžko aplikovatelná před uplynutím lhuty pěti let. Jediný Příklad, pokud dohoda o volném obchodu umožňuje Evropě vyvážet pět tisíc vozidel navíc, tak to bude znamenat šest tisíc pracovních míst, která budou zrušena v Evropě. A Korea již vyváží půl milionu vozidel do Evropy. Tedy to zasahuje zejména pracovníky v automobilovém průmyslu. Jak vysvětlíte, že se Evropa zaváže k této dohodě? Budete trvat na renegociaci něk- těch bodů, o kterých jsem hovořil, to požaduje řada států a zejména automobilové odvětví. Paní komisařko, chci, abyste více zapojovala poslance a žádám větší transparentnost. Ne, nevyt, nevyt, nevytváříme negativní představu korejského klempíře. Pan... Nyní promluví pan Michal Cojer za liberály a demokraty. Dvě minuty, prosím. Děkuji vám, pane předsedající, milé kolegyně, milí kolegové. Nejdříve bych vám, paní komisařko Eštnová, rád poděkoval díky jménem ALDE, a to za informaci na výjimečném zasedání výboru a také na dnešním plenárním zasedání, kterou jste nám poskytla. Eh, výsledky vyjednávání o dohodě o volném obchodu s Jižní Koreou jsou evidentně před ukončením. Eh, cílem eh, je svobodný a volný světový obchod a ten má pro nás velký význam, obzvláště teď. Zaznamenali jsme totiž protekcionistické tendence a tyto tendence nejsou v zájmu blahobytu a pracovních míst v Evropské unii. V této souvislosti se ale objevuje otázka, jaký význam přičítá Evropská komise dohodě o volném obchodu s Jižní Koreou. Dosud jsme se soustředili na výsledky vyjednávání z Douha, ale nedošli jsme ještě k mnoha závěrům. Moje otázka nyní na vás, paní komisářko, je. Vidíte tom uzavření dohody o volném obchodu s Jižní Koreou začátek dalších bilaterálních vyjednávání a znamená tato bilaterální dohoda odvrat od Douha a nebo je to doplnění a nebo rozšíření těchto smluv Evropské unie. Jak jistě víme, naráží v některých člá, státech převážně klauzole na navrácení, o navrácení cla může mít totiž mnohé důsledky a může ohrozit výrobu v Evropské unii. Vidíte nějakou cestu, jak vyvrátit eh, tady ty obavy, a nebo jak se zodpovědět členským státům, které tyto obavy mají? Paní Figueiredo, máte slovo na jednu minutu. Prezident. Děkuji, pane předsedo. Prohlášení komisařky ukazuje, že některá hospodářská a finanční odvětví budou vyhrávat po schválení této dohody, ale také je tu druhá strana mince. A je vidět, že situace některých odvětví, která jsou citlivá, nebyla vzata v úvahu, zejména textilní průmysl. Jde o zaměstnanost. Hovoříme zde o jednotlivých odvětvích a já vám říkám, že naše odbory mají obavy. Evropská komise i nadále nedbá vážné situace textilu a konfekce v naší zemi. Nezaměstnanost v tomto sektoru je alarmující, zejména na severu Portugalska, v některých eh, částech středu Portugalska také. Zdůrazňuji, abychom měli konzistentní strategii, která by byla prokonzultována v jednotlivých odvětvích v Evropě, kde je silná zaměstnanost, ty problémy jsou skutečné. Potřebujeme veřejnou politiku, která by upřednostňovala investice a odbornou přípravu. Pan Benemna na čtyři minuty. Pane předsedo, to je to, toto je můj první projev. A jako, pro, jako poslanec UKIPu budu, jsem oček, se očeká, že budu re, rebel a nechci zklamat své voliče ani vás. Tato dohoda o volném obchodě, zejména ta z Jižní Koreou, která má být podepsána v letošním roce, a vzhledem k tomu, že nemáme podrobnosti dohody až na to, že dvě třetiny výhod je pro Jižní Koreu a jedna třetina pro EU. Chci zmínit několik obecných věcí. Řada lidí neví, že existuje přes dohod o volném obchodu. Odhad je 116. Máme dohody s USA, Kanadou, Mexikem, Indií, Čínou a Jižní Afrikou. V Evropě existují dohody s Ruskem, Ukrajinou, Tureckem a Lichtensteinskem. Existují obchodní dohody také s, se zeměmi z Evropského hospodářského prostoru Švýcarsko a Norsko. A Norsko chrání své eh, ry, svůj rybolov i zemědělství. Je to šestý největší vývozní trh pro Evropskou unii. A co je tedy v této dohodě s Jižní Koreou? Švýcarsko je velkým příkladem. Jsou tu ustanovení, která ruší cla a celní kvóty pro průmyslové a zemědělské produkty. Jsou tu ustanovení, která umožní švýcarským občanům právo žít a pracovat v zemích Evropské unie a občané Evropské unie mohou žít a pracovat ve Švýcarsku. To ustanovení, aby Švýcarsko bylo součástí šengenské zóny. A Švýcaři mohou využívat eh, výchovné programy z Evropské unie a mohou se hlásit pro o granty. Podílí si na justiční spolupráci v kostce, mají všechny výhody členství v Evropské unii bez nákladů. A je pravdou, že Švýcarsko musí platit 600 milionů fr- švýcarských franků za přístup. Avšak švýcarská vláda šetří na tom, že není součástí Evropské unie, což znamená 3,4 miliardy švýcarských franků, což je tedy jasná úspora za rok. A Švýcarsko také není bezvýznamným obchodním partnerem. 80% vývozu směřuje do Evropské unie a EU je největším obchodním partnerem Švýcarska. Tedy, tedy tyto dohody mohou dosáhnout výhod aniž bychom ztratili suverenitu. A zde je také změna, pane, pane Campbell, já vás musím přerušit. Máme tu proceduru Blue Card a slovo panu. Já jsem novým poslancem. V čem tkví tato, tento postup? To je nový postup, když eh, kterýkoliv poslanec může požádat o ob, mohu dokončit svůj projev, aniž bych byl přerušen. Musíte souhlasit. Dobře, takže já využiju svou řečnickou dobu. Chci jenom zopakovat, Švýcarsko mu, si může ponechat vlastní regulaci v jiných oblastech, které se odchylují od pravidel Evropské unie. A je to ve vlastním zájmu v oblasti finanční a v oblasti trhu práce. A Británie by se také chtěla odchýlit od směrnice o pracovní době, od směrnice o dočasné práci a dalších. Závěrem chci položit otázku, proč Británie ne? Proč nemůže mít Británie takovou příznivou dohodu volném jako Jižní Korea místo plného členství v Evropské unie? Británie je obrovským obchodním partnerem a má obchodní deficit 40 miliard liber ročně. A věřím, že bychom měli být nezávislým státem, podobně jako Švýcarsko, Švýcarsko, Švýcarsko Norsko a také jako Jižní Korea. Děkuji, pane Kambele. našich politických skupin. Nyní přijdou ke slovu jiní zapsaní řečníci. Jako prvního mám na listině pana Šťastného. Pane Šťastný, máte slovo Uh, Děkuji, pane předsedající. Paní komisařko, jakožto jeden z zpravodajů eh, doufám, že bude dosaženo vyvážené dohody, která bude mm, výhodná pro obě strany. Eh, některý náš průmysl není zcela, zcela spokojen E, některé členské státy a jejich průmysl a také někteří poslanci nejsou zcela e, spokojeni, protože to je vlastně velkou výhodou pro Jižní e, Koreu. Komise a rada by se měly náležitě zaměřit na některé sporné body které se týkají eh, pravidel původu a také clo z dovezených komponentů. Je to samozřejmě také otázka automobilového průmyslu. To může mít dopad na, eh, na zaměstnanost, na automobilový průmysl. Eh, je třeba, aby tady nebyly velké nevýhody, protože tady může být velice velký precedens pro další obchodní dohody, které by se takto mohly ovlivnit v blízké budoucnosti. Dohoda by měla přinést přinést také výhodu pro EU a pro mm, průmyslová odvětví v EU. Vždy tady samozřejmě budou někteří zvýhodnění, někteří budou eh, menší výhodě, ale celkový obraz by měl být vyvážený tak důležitá průmyslová odvětví, jako je automobilový průmysl, musí a zaslouží si, abychom se trošku více snažili a dosáhli většího pokroku, abychom mohli hovořit o skutečně vyvážené dohodě, která je přijatelná a která má pozitivní dopad a která bude dobrým precedentem pro další dohody. Děkuji. Děkuji. Pan Susta, dvě minuty. Grazie, presidente. Eh, Děkuji, pane předsedo. S velkou pozorností jsem vyslechl paní komisařku Eštonovou a uvědomuji si, že od jejího příchodu máme skvělé institucionální vztahy. Patří do stejné politické rodiny, ale přesto si uvědomuji, že spolupráce s tím je mnohem lepší než s, před, s jejím předchůdcem, ale tentokrát bych eh, své nadšení trošku zmírnil, paní komisařko. Příliš často Komise eh, přichází v posledních letech eh, do parlamentu, aby v krásném světle vykreslila své iniciativy, ale výsledek není na úrovni ambicí. Procházíme závažnou ekonomickou krizi, která je eh, plodem nereciprocity ve vztazích mezi zeměmi této planety nedostatek reciprocity s rozvojovými zeměmi a také s novými velkými subjekty světové ekonomiky. A příliš často má dojem, že komisaři i předseda komise si nejsou vědomi příslušných iniciativ, aby došlo k oživení evropského průmyslu, k oživení tedy sekundárního sektoru v Evropě. Tato dohoda je určitě kvalitní, jsou tu pozitivní prvky, ale je to dohoda akademická, je to dohoda, která je určena akademickým účelům. Vůbec nesouvisí s realitou. Vyvážíme za 30 miliard do Koreje a 20 miliard se nám vrací ve formě vyvážených vozů. 1,5 miliardy, to je výše nepřímé pomoc podpory, které se těží, těší korejské vozy v Evropě. A nehovořím o textu a dalších odvětvích. Je třeba tedy situaci napravit. Tato dohoda je nevyvážena. Je to dohoda o volném obchodu, která poškozuje kvalitní evropský průmysl, který vsadil na nové technologické nároky.

Děkuji. Poslední řečník David Martin. Já musím říci, že mě trošku zneklidňuje, jak se rozvíjí tato diskuse, protože vlastně tady převažují eh, negativní aspekty. Já jsem byl zpravodajem a já jsem eh, se těšil na tuto diskusi, abych viděl, jak se vlastně eh, hodnotí toho, co komise naším jménem také dokázala. A já myslím, že bychom měli i e, ocenit e, vyjednavače, tedy konkrétně baronku Aštonovou, Eh, za to, jakým způsobem pracovala na této dohodě. Opravdu, každá dohoda o volném obchodě už z definice je eh, prostě dohodou, která je pro někoho velmi výhodná, pro někoho je méně výhodná. A tady to je samozřejmě také eh, pravda i u Koreji, ale je důležité, aby se věci ubíraly dále. A vždy je třeba vyslat pozitivní signál když vidíme, že tak velké celky, jako je Korea a jako je Evropská unie, se snaží jednat, snaží se udržet volný obchod, snaží se eh, přinést pozitivní věci. A já bych chtěl říci, že Evropský parlament i eh, rada eh, ministrů by měli rozhodně přispět k tomu, aby se tato dohoda mezi EU a Koreou pohnula vpřed a e, protože když se nám to nepodaří s Koreou, tak v podstatě nemůžeme ani uspět s dalšími, e, s dalšími velice důležitými partnery, se kterými jednáme. A opravdu e, bychom mohli úplně zapomenout na Doha. Je to důležité, aby tady Evropa dosáhla strategického cíle. Vyšleme, prosím, pozitivní signál o tom, že Evropa se otevírá obchodu a že se maximálně snažíme otvírat naše trhy do maxima. Děkuji. Mr. Martin. Děkuji, pane Martine. A nyní, prosím, chce někdo vystoupit v rámci postupu Catch the Eye? First speaker is Mr. Kelly. Jako první pan Kelly. Mr. President, just very brief. Pane předsedo, velmi stručně. Tato diskuse je pro mě nová, je to stimulující a inspirující. Myslím, že to je fantastická dohoda pro Evropskou unii. A nevím, Myslel jsem si toto, ale opačný názor zazníval stále znovu a znovu a pan Arif, pan Tur, pan Bannerman a další by měli slyšet odpovědi na své otázky, až bude paní Ashtonová odpovídat. A chtěl bych slyšet, zda jak pokročily specifické dohody s konkrétními azijskými zeměmi. Děkuji, pane Kelly. Pan Button na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych podpořit tvrzení kolegy Bannermana. V roce 2006 švýcarská federální vláda objednala zprávu o všech aspektech eh, existujících a budoucích vztahů s Evropskou unii, kdy bylo řečeno, že plné členství by je stalo šestkrát tolik než současné, současný stav. Švýcaři tedy rozhodli, že je pro ně lepší nevstoupit do Evropské unie. Je to pravda pro Švýcary, je to také pravda pro Brity. A kdyby naše vláda byla pragmatická a rozumná, podobně jak se Švýcaři dívají na švýcarskou ekonomiku, tak bychom opustili Evropskou unii, podobně jako Švýcaři v ní nejsou. Pan Martin, technická poznámka. Jste velmi tolerantní, pane předsedo, ale je jasné podle našich pravidel, že vystoupení Catch the Eye se mají týkat tématu a toto vůbec nesouvisí s Koreou a nesouvisí to s dohodou o volném obchodu, to, co bylo zde řečeno. Děkuji. Paní Esaja. Edustaja Martin totesi tuolla edellisessä Děkuji vám, pane předsedající. Pan Martin právě zmínil, že v průběhu této hospodářské krize je velmi důležité, aby existovaly smlouvy, které oživí hospodářství a zajistí zaměstnanost a také odbourají překážky v obchodu, ale musíme mít také na oči, že dnes jsme diskutovali o automobilovém průmyslu a její krizi v Evropě. V tomto týdnu tak budeme také jednat o textilním průmyslu a globální pomoc pro Španělsko a Portugalsko v souvislosti s propouštěním. Eh, vážení zástupci komise, musíme brát velmi vážně starost občanů o to, jak se postavíme úbytku pracovních míst v Evropě. Jaké léky Evropská komise nabízí na tento neduch? Jak bychom mohli zabránit úbytku pracovních míst v tradičních výrobních oblastech v Evropě? Děkuji. Děkuji. A nyní tedy několik otázek zaznělo. Prosím, dám slovo paní komisařce, aby na ně zodpověděla. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Chci říci, že diskuse mě nepřekvapila svým způsobem, protože obavy kolegů skutečně zazněly v posledních měsících. Chci pochválit a poděkovat Davidu Martinovi. Podobně, jak zaznělo ve výboru, já chci zmínit, že skutečně výbor Inter se mnou úzce spolupracoval a jsem si vědoma toho, že kolegové, kteří neviděli podrobnosti dohody, z toho tedy nemohli získat tento dojem, ale skutečně zajistíme, že vám poskytneme více podrobností, protože je důležité, abyste se seznámili s fakty, a ne pouze s tvrzeními, která zde zazněla. Dovolím si několik obecných poznámek k této dohodě. Tato dohoda byla vypracována proto, abychom dosáhli toho nejlepšího pro evropský průmysl a včetně pro kolegy z UKIPu, pro britský průmysl. Je to bezesporu v zájmu Evropy, aby tato dohoda byla uzavřena, protože v opačném případě bych tu nestála a toto netvrdila. Byl zde vytvořen jasný modus operandi a, jak jsem řekla, byl podpořen parlamentem, komisí i radou. A tak jsme skutečně postupovali. A kolega Arif se nebude zlobit, když řeknu, že nechci obětovat žádný obor průmyslu. Považuji za znepokojící a frustrující, že to, je skutečně, to skutečně není můj přístup. Pokud si přejete vážně míněnou obchodní dohodu, musíte uznat, že to musí být dohoda, kde získají obě strany. Pokud chcete mít obchodní dohody, pokud jste přesvědčeni, a já myslím, že tím přesvědčení jsme, že obchod je skutečně to, co nás vyvede z recese, tak je třeba vést tvrdá vážná jednání s eh, jednotlivými odvětvími a se zeměmi, se kterými chceme mít právě tyto dohody. V opačném případě bychom mohli uzavírat dohody s těmi zeměmi, na kterých nám moc nezáleží. Korea je závažný trh. Má vážný potenciál pro chemický, farmaceutický a další průmysl a je třeba uznat význam této dohody. Pokud si přejete skutečně podstatné dohody. Jsme supervelmocí v oblasti ekonomické a skutečně nemohu souhlasit eh, s kolegou, který hovoří o Švýcarsku a snaží se to srovnávat s Koreou. Možná jsem v tomto případě něco nepochopil, ale Tady jde skutečně o vážně míněná jednání a o vážně míněný výsledek. A až se seznámíte s podrobnostmi, tak věřím, že pochopíte ducha, ve kterém jsme toto činili. A automobilový průmysl nám dal seznam věcí, které bychom měli dosáhnout. Měli obavy z otevření trhu Koreji. Textilní průmysl, jsem přesvědčena, že se skutečně obávat nemusíme máme ochranné klauzule pro textilní průmysl a to nám zajistí, že bychom měli zachovat pracovní místa v Evropě. Nemělo by dojít vůbec k uzavírání průmyslových provozů. Tato dohoda nemá vůbec tento dopad. A pokud získáte opačné důkazy, tak mě, tak mě to skutečně dejte na vědomí, protože retorika je jedna věc a musíme retorická cvičení překonat a musíme se držet faktu. Já bych skutečně chtěla říci, že to, co máme před sebou, je velmi významné pro veškerá průmyslová odvětví. Pokud jde o vratky cel, to je otázka jednotka. Vratky cel jsou koncipovány proto, abychom zabránili určitému problému. Je to jediné řešení toho problému? Kdyby existily jiné způsoby, jak tento problém řešit, tak bychom, a kdybychom měli možnost získat lepší obchodní dohody, tak bych to samozřejmě se tím zabývala. Ale mechanismy, které zde existují v této dohodě, právě toto zajišťují. Nejsou to věci, které zde máme navěky vytesané do kamene. A bráníme se tedy skrytým dovozům a věřím, že jsme ten problém vyřešili prostě jinak. Nebudu se zde omlouvat politicky, ekonomicky ani jinak parlamentu za to, že jsem investovala do této významné obchodní dohody. Neomlouvám se za to. A nebudu se ani omlouvat za to, že jsem předložila parlamentu to, o čem jsem přesvědčena, že je skutečně závažnou dohodou pro 21. století, která přinese obrovský užitek pro evropskou ekonomiku. A zejména se neomlouvám za to, že tak činím v období ekonomické krize, protože pokud by někdy měla být mou odpovědností poskytovat podporu pracovníkům a podnikatelům v Evropě, tak jsem přesvědčen, že to je právě nyní. A to činí tato dohoda. A chci vyzvat kolegy, jak už jsem řekla dříve, aby se zabývali realitou této dohody. Budete lobování. já jsem byla lobována a když se podíváte na to, čeho jsme dosáhli, uvidíte, že je to velice konkrétní výsledek, který skutečně obrovským způsobem přispěje evropské ekonomice. A to byl náš cíl a to toho dosáhneme. Thank you, Madam Commissioner. Děkuji, paní komisařko. Takže rozprava k tomuto bodu je uzavřena. A nyní nám zbývá ještě jeden bod na programu a je to ústní otázka. Dopady ekonomické a finanční krize na rozvojové země a na rozvojovou spolupráci. Poprosím pana de Guchta, aby zaujal své místo a současně Prosím, aby se paní Žoli ujala slova. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, pane komisaři, vážení kolegové, já mám